Sir Robert, can we start? Okay, that's it. We need... Sir Roberte, můžeme začít? Začít výborně, potřebujeme vaše povolení. Neudělal jsem to proto, protože on vždycky to dělá jako první a já jsem ho teď chtěl předběhnout. Uh, start people would uh, gather. Takže začneme, lidé postupně dojdou a máme tu čest a potěšení přivítat zde Kristiána Leflera, výkonného ředitele SVČ pro Ameriku, který nás bude informovat o současném stavu jednání s Kubou, ale nejen o Kubě, zmíní se i o dalším vývoji v Latinské Americe. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já doufám, že to bude příjemné. Potěšení je na mé straně. Dovolte, abych vás na úvod stručně informoval o tom, jak vypadají jednotlivé procesy upevňování, navazování či povyšování smluvních vztahů s Latinskou Amerikou. nový kid on the block, pokud tedy můžeme použít toto přirovnání, je Kuba. Rada nedávno dala komisi a SVČ směrnici, soubor tedy vyjednávacích směrnic, které se týkají vyjednání dohody o spolupráci a politického dialogu s Kubou. Bylo to předmětem jistých sporů a také dlouhých úvah mezi členskými státy, než se rozhodli k tomuto kroku přistoupit. Je důležité zdůraznit, že cílem těchto směrnic, cílem dohody s Kubou, jak je uvedeno ve vyjednávacích směrnicích, není převratně změnit naši politiku vůči Kubě. Jde o kontinuitu se změnou v přístupu, změnou v současném vývoji. Postoj Evropy ke Kubě je už dlouhodobě známý. Naším cílem je podpořit změny, modernizaci ostrova a podporovat a chránit lidská práva, rozšířit prostor pro Kubánce a posílit jejich eh, individuální svobody. To zůstává bez změny a je jasné, že i do budoucna tento cíl bude zcela zásadní a bude zásadní v každé budoucí dohodě. Tak je to tedy také zapsáno v těch vyjednávacích směrnicích. Co tedy máme změnit? A proč to máme měnit? Důvodem je to, že věci se na Kubě dali do pohybu. Sice pomalu, Vyžaduje to trpělivost a schovivavost. Je třeba věnovat velkou pozornost sledování a vůbec rozpoznání těchto změn. Nicméně ke změnám dochází a jsou to změny podstatné v oblasti hospodářství, sociální struktury a do určité míry i v oblastech, které se blíží samotné podstatě politiky a politických práv. I sami Kubánci dobře vědí, že bychom byli rádi, kdyby tento proces zašel ještě dále a kdyby probíhal rychleji. Musíme se zamyslet nad tím, jakým způsobem můžeme tomuto procesu napomoci. A to je předmětem této dohody. Pokud by nám tato dohoda poskytla rámec. Já jsem byl v pokušení říci pevnější rámec, silnější rámec, ale my v podstatě žádný rámec nemáme. Nemáme žádnou dohodu s Kubou. Takže by nám tato dohoda poskytla rámec, kde můžeme vést dialog a navázat spolupráci s cílem podpořit změny a zajistit větší účast, větší dynamiku na Kubě ve prospěch kubánského ledu. Evropská unie už spolupracuje s Kubou už 25 let Došlo tam sice k určitému přerušení, ale v roce 2008 byla spolupráce znovu navázána. My doufáme, že tato dohoda by nám umožnila lépe strukturovat tuto spolupráci a více ji zacílit. Máme dialog s Kubou. Byl to trochu nepravidelný dialog na vysoké politické úrovni a o něco pravidelnější technický dialog, odborný dialog v takových oblastech, jako je zemědělství, předcházení katastrof, klimatická politika a určitá více tedy politická témata, včetně lidských práv. Chceme tento dialog také podpořit, poskytnout mu pevnější základnu, na které bychom mohli stavět. Takže zde máme dialog v celé řadě oblastí, od politické přes sociální, technické a ten se týká celých celé řady rozhodnutí, která jsme přijali v oblasti spolupráce. SVČ a komise usilovala o tento mandát, o tento jednací mandát i z jiného důvodu. A sice proto, že ačkoliv stanovisko EU už je řadu let jasné, tak upřímně řečeno, praktické uplatňování těchto principů ze strany celé řady našich členských států byl poměrně rozkošatělý, spousta států podepsala své vlastní dohody, svá vlastní memoranda o porozumění a podobné dokumenty s Kubou, navázali dialog a spolupráci, které někdy byly zaměřeny na ty elementy, které jsem zde zmínil a které jsou obsaženy ve společných evropských politikách, ale někdy tam ten vztah k těm společným prvkům politiky byl poněkud slabší. My jsme doufali, že společný postup by nám mohl umožnit dosáhnout silnější, větší tedy soudržnosti a jednotnosti v přístupu EU ke Kubě. Myslíme si, že by to bylo ve prospěch nás všech a také ve prospěch Kubánců, kdyby zde byl společný a konsolidovanější přístup ze strany EU. Dostali jsme rozhodnutí o vyjednávacích směrnicích 10. února a s kubánskou vládou jsme zahájili komunikaci, řekli jsme, že nyní máme pověření, zahájit jednání, dostali jsme od nich formální potvrzení, že i oni jsou připraveni zahájit tato jednání. Zatím jsme ještě nezačali. Prostě protože čekáme na vhodnou chvíli, kdy na straně EU i na straně našich kobánských protějšků bude prostor k tomu, abychom zahájili za to jednání a začali pracovat na budoucí dohodě. A pokud dovolíte, pane předsedo, tak velmi stručně shrnu další probíhající procesy. Tento a příští týden bude důležitý pro dva z těchto vyjednávacích kontextů. 21. března proběhne setkání zde v Bruselu Bude to setkání představitelů Mercosuru, kteří jsou zodpovědní za vyjednávání v oblasti obchodu. Setkají se s mým kolegou z DG pro obchod a budeme hovořit o tom, jak vypadá situace, pokud jde o liberalizaci. A kdyby tato situace byla uspokojivá, tak by nám umožnila dát novou dynamiku našim jednáním s Mercosurem a mohlo by nás to posunout směrem k úspěšnému završení těchto jednání v blízké budoucnosti. Pořád ještě přetrvávají velké problémy v zemích Mercosuru. Pokud jde o vymezení jejich nabídky, zatím ještě odhadujeme, jak bude ta jejich nabídka vypadat, zatím jsme ji neviděli, slyšeli jsme o tom. A zatím doufáme, že to teprve dosáhne té úrovně ambicí, ve kterou věříme a kterou potřebujeme, abychom mohli úspěšně završit jednání. Takže doufáme, ale nejsme si zcela jisti, že něco takového dostaneme. A já si myslím, že po schůzce na konci tohoto týdne můj kolega z DG Trade, Pas bez, bez meškání bude informovat o tom, jak vidí situaci po této schůzce. My z naší strany, strany jsme připraveni pracovat na tomto procesu, aktivně se do ní zapojit, eh, pokud jde o neobchodní otázky. Zaměřit se tedy na tu část eh, dohody s Mercosurem, která se týká dialogu a spolupráce. Některé věci tam ještě dořešeny nejsou, nicméně jsou poměrně druhořadé, pokud to srovnáme s problémy, které přetrvávají v obchodní a hospodářské oblasti. Příští týden v Ekvádoru proběhne druhé formální kolo jednání o začlenění Ekvádoru do vícestraných dohod o volném obchodu s Kolumbií a Peru. První formální kolo proběhlo v lednu po řadě přípravných jednání v druhé polovině minulého roku. Bylo to poměrně slibné. Ekvádor se hodně zaměřil na to, co musí udělat, aby mohl být přičleněn k tomuto společnému rámci, který už existuje s Kolumbií a Peru. Ekvádor uznal tyto požadavky, nicméně jsou zde i problémy, které přetrvávají, protože Ekvádor má pocit, že v určitých oblastech si zaslouží zvláštní zacházení s ohledem na socioekonomické rozdíly v porovnání s Kolumbií a Peru. A také se objevily nové obchodní problémy, netarivní překážky pro obchod, to se objevilo v uplynulých měsících a to neumožnilo tak rychlý pokrok jednání, v jaký jsme doufali. A znovu budeme se muset na tuto situaci znovu podívat ve světle výsledků druhého kola jednání v Kitu příští týden. Pak zde máme dva další rámce, na jejichž upgradeování pracujeme. Je to Mexiko a Chile s Mexikem. Máme společnou pracovní skupinu EU-Mexiko, která zkoumá spolupráci, dialog a obchod a ekonomiku. To jsou ty tři pilíře naší dohody. Poslední schůzka pracovní skupiny proběhla v Mexiku polovině února a usilovali jsme o nalezení společného pohledu na to, jak by měla ta globální dohoda do budoucna vypadat. V příštích měsících eh, proběhnou další schůzky. Většina z nich bude virtuálních eh, v podobě videokonferencí, možná později na že se jdeme i osobně a cílem bude vypracovat eh, společnou vizi naší budoucí spolupráce. Mělo by to být tedy do léta hotovo, znovu se na tom začne pracovat na podzim a výsledkem by měla být doporučení pro představitele jak Mexika, tak i Evropské unie, jak by měla ta pozměněná dohoda vypadat. Mělo by to být tedy velmi ambiciozní. Mexičané minulý rok měli velký zájem vstoupit do jednání s USA ohledně TTIP a nikdo, ani USA, ani EU, nebyl připraven na to, aby řekl, že to bude od začátku vícestraná dohoda. Mexičané také vědí, že ukončujeme CTSP jednání s Kanadou. Globální dohoda EU-Mexiko byla přínosná pro obě strany za těch 12 let, co funguje, ale nyní uznáváme, na obou stranách, že ve světle jednání se Spojenými státy a s Kanadou je na čase i v případě Mexika uplatnit větší ambice, pozvednout tuto dohodu na vyšší úroveň. A všichni doufáme, že komise na základě těchto doporučení v průběhu podzimu bude moci vypracovat návrh. Samozřejmě musí proběhnout studie dopadu, musíme udělat celou řadu dalších kroků, ale potom už bychom mohli pracovat na jednací mandátu, který bude předložen na konci tohoto roku nebo na začátku příštího roku. Pokud je o Chile, tak tam je to trošku zpomaleno. V zásadě jsme se dohodli, že bychom také měli tuto asociační dohodu pozvednout na vyšší úroveň. Před eh, pár měsíci jsme dostali čilské návrhy ohledně toho, kam až eh, by tyto úpravy měly zajít. My jsme doufali, že to bude poněkud ambicioznější. V každém případě vedeme diskuzi s čilskými úřady o tom, jak přizpůsobit jejich vizi té vizi naší podstatě by se to mělo blížit eh, tomu, o co usilujeme s Mexikem. Měla by to být tedy moderní, ambiciozní dohoda se všemi čtyřmi partnery z tohoto regionu. Máme tedy takovouto dohodu s Kolumbií a Peru. Chceme dosáhnout takovéto dohody s Mexikem a Chile, takže by to bylo všechno v podstatě na stejné úrovni. Myslíme si ale, že dohoda s Chile, s Chile bude vyžadovat více času a na konci tohoto roku a na začátku příštího roku teprve budeme mít jasnější pohled na to, jak můžeme postoupit vpřed. Omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouho, pane předsedo, a myslel jsem, že to bude užitečné pro vyjasnění současného stavu jednání. Salafranca. A teď pan Salafranca. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Leflere, že jste mezi nás přišel a děkujeme také za tento přehled vztahů mezi Evropskou unii a zeměmi Latinské Ameriky. Já si myslím, že tato debata byla na nejvýše potřebná, i když eh, zahraniční agenda EU se teď obrací jiným směrem, nicméně neměli bychom ztrácet ze zřetele i další oblasti. I naše vztahy s Latinskou Amerikou jsou pro nás prioritou. Začnu Kubou stejně jako vy. Říkal jste, že rozhodnutí rady ministrů odráží změny v kubánské politice. Já si myslím, že to, že zde vlastně vznikly tyto jednací směrnice, to je veliká změna, protože Kuba je jediná země Latinské Ameriky, která nemá s EU žádnou dohodu. Velmi dobře víte, jaké je stanovisko Evropského parlamentu. Tento parlament hájí lidská práva. Na Kubě v uplynulých letech eh, jsme udělovali také Sacharovovu cenu. My si uvědomujeme, že ta anomálie ve vztazích eh, s Kubou, která existuje, rozhodně nemůže být přičítána Evropské unii. Bez pochyby můžeme říci, že Evropský parlament eh, nekladl žádné překážky, pokud jde o udělení tohoto mandátu a doufáme, že dojde k podstatným změnám, hmatatelným změnám ve vztazích s Kubou. Lidé jako Luis Janes by na úvod měli mít přístup na Kubu. To by byla první věc, které by se mělo dosáhnout. Také by mě zajímalo, jaký harmonogram máte pro tato jednání, které má vyvrcholit eh, dohodou o politickém dialogu a spolupráci. My se řídíme společným stanoviskem rady, víme, že na konci této cesty, pokud tato jednání budou úspěšná, tak eventuálně dohoda bude ratifikována Evropským parlamentem. Jsme velmi rádi, že Ekvádor chce přistoupit k vícestranné dohodě s Peru a Kolumbií. Jsme rádi, že velmi brzy proběhne druhé kolo jednání. Zde bych rád upozornil na to, že je důležité, aby ekvádorské úřady vzali v úvahu potřebu respektovat právní bezpečnost, právní jistoty evropských podniků, které se pohybují, které operují v Ekvádoru. Pokud jde o jednání s Mercosurem, já jsem zpravodem Evropského parlamentu pro tuto dohodu o přidružení. V tomto funkčním období to bylo velmi frustrující, protože jsme nedostali žádnou konkrétní nabídku, která by nám umožnila odblokovat situaci, ve které se nacházíme už od roku 2004 a doufáme, že tato schůzka na konci března nám umožní uzavřít tento kruh jednání. Tato dohoda je velmi důležitá vzhledem k tomu, jak důležité jsou tyto dva bloky z hlediska velikosti HDP, počtu obyvatel a tak dále. A zajímalo by mě, co očekáváte? Co si myslíte, že toho 21. března budete moci předložit, eh, že zde bude skutečně nějaká konkrétní nabídka, která nám umožní překonat tuto situaci? Teď pokud jde o dohody o přidružení s Mexikem a Chile a jejich obnovení. V tomto kontextu pan Leffler velmi dobře známe stanovisko, ví, že summit eh, Evropské unie z ledna minulého roku stanovil jasný mandát eh, pro tyto dohody, jak by měly vypadat do budoucna. Mexiko provedlo důležitou ústavní reformu, která otevře konkurenci, velmi důležitá obět, odvětví, například telekomunikace a energetika. To může být velmi zajímavé pro evropské podniky. Celá ta doba, nebo celou tu dobu, kdy pracujeme na této věci, to je opravdu už velmi, velmi dlouhodobé. Já už se blížím ke konci, ale když jednou za čas debatujeme o Latinské Americe, tak bych se k tomu rád vyjádřil. Navíc si myslím, že tady není moc poslanců, takže bych toho rád využil, že je tady pan Leflar. My chápeme, že dohoda z USA si zaslouží prioritu, ale myslíme si, že by bylo mnohem jednodušší uzavřít eh, dohodu o přidružení s Mexikem. Já doufám, že budete pracovat na tom, abychom využili této příležitosti, ale myslím si, že generální ředitelství pro obchod eh, koncentruje všechny své zdroje a všechny své prostředky na jednání s USA. Já si myslím, že to je trošku zbytečné. Měli bychom se zaměřit i na Mexiko, protože, jak říkám, jsou tam velké možnosti pro evropské podniky. To tež můžeme říci i o Chile, i když to není tak eh, důležitý případ. Pokud jde o lhuty, tak si myslím, že to je důležitá věc, protože čas je v politice důležitý. Děkuji, pan Janěs a další řečníci. Já bych byl opravdu rád, kdybyste se omezili na tři minuty, protože také musíme dostat odpovědi. Ano. Aby těch 20 poslanců, kteří se přihlásili do debaty, měli čas se vyjádřit, tak já budu velmi stručný. Poděkuji na úvod panu Leflárovi za to, že mezi nás přišel a předložil svá vysvětlení, která sama o sobě mají svou hodnotu. Já už 40 let velmi obdivuji diplomatický jazyk, eh, který je velmi elegantní a nikde nic neřekne. A v tomto případě je to skutečně pravda. Když si to rozeberete, tak, tak kromě několika přídavných jmen tam není vůbec žádný obsah. Takže prostě tady vůbec nic není. Za druhé děkuji panu Salafrankovi, že mě zmínil. Pan Leffler velmi dobře zná tuto situaci. Já jsem byl nelegálně a nepříliš zdvořile vyhoštěn z Kuby, i když jsem měl víza v pořádku. Pane Leflare, když budete hovořit s kubánskými představiteli, tak je požádejte, aby mě vrátili peníze za to výzum, takže když už mě nenechají, abych se na Kubu vrátil, tak ať mě aspoň proplatí to výzum. Myslím, že to stálo tisíc euro. Jsou to zloději. Takže to by byl takový dobrý, důležitý signál pro kubánskou stranu, abyste jim řekl, ať mě vrátí ty peníze. Ani vy, ani poslanci parlamentu nebudou vyloučeni z Kuby. Budou moci přijet kdekoliv, poslanci nebo vy. Nezaručíme vás, vám, že vás nebude sledovat tajná policie, ale přicestovat můžete. Takže už to samo o sobě by bylo pokrokem. Vidíte, že je to skutečně ironické. Toto vyhoštění nebylo tragické, protože se týkalo mé osoby. Bylo by to stejně tragické, kdyby se to týkalo jakékoliv jiné osoby, poslance Evropské unie nebo nějakého úředníka, který by reagoval rozhodněji než já. A pokud o Mercosur, tak to velmi důležité jednání, které vedeme s Mercosurem, nemusím znovu zdůrazňovat, jak je důležité, ale v březnu roku 2014, když je legislativa v Evropském parlamentu prakticky dokončená a my pořád ještě neznáme ani datum, kdy by měla být ukončena jednání a kde by se měly vyměnit první nabídky, to je skutečně politování hodné. To, že zde není datum, to není úplně dobré, to, že se nedohodli, taky ne, ale nemůžeme říci, že to jednání selhalo. Já, stejně jako všichni ostatní, jsem nakloněn tomu, aby jednání byla úspěšně završena a abychom podepsali dohodu o přidružení s Mercosurem. Děkuji. Tanok, please. Děkuji, pan Tanok. Pane Laflare, já jsem tady, vaše angličtina je tak dokonala, že bych téměř řekl, že jste eh, také z Británie. V prvním případě eh, hlavně vám chci poděkovat eh, a pogratulovat k tomu, že jste byl jmenován do své funkce. Já jsem přítelem Jižní Ameriky. My v naší skupině nemáme žádné španělské nebo portugalské poslance, takže jsem tam asi jediný. Zejména se máme o Kubu a lidská práva tam. Myslím, že dokud budou bratři Kastrové u moci, přímo nebo nepřímo, tak asi nemůžeme houpat, že by se, doufat, že by se ten režim nějak změnil výrazně. ale také si děláme obavy z toho, co se děje pod Madurem ve Venezuele. Nicméně, abych byl trochu vyvážený, tak se také musíme zabývat hrozbami, které vznikají na východ od, a, od nás, expanze Ruska, vzrůst Číny. Je potřeba, aby Evropská unie kolektivně, nejenom eh, Španělsko a Portugalsko, ale také Spojené království se k tomu přidalo. William Hague, britský minister zahraničí, je proto, abychom eh, znovu nastavili naše vztahy s Jižní Amerikou, a to i bilaterálně, nejenom multilaterálně. Mě by zajímalo, jestli máte nějaký názor na ty eh, velké otázky spojené s budoucností, jako TTIP. Už máme naftu, ale jde o vytváření um, spojenectví demokratických zemí na západní straně Tichomoří, Mexiko, Chile, na rozdíl od těch více populistických a autoritativních režimů, že by díky tomu vzniklo nějaké transpacifické partnerství se státy jako Japonsko v Ázii a další. Dovedu si představit, že by eh, v příštích 20 letech tady mohl vzniknout nějaký společný prostor se společným trhem a společnými hodnotami s tím, jak se více díváme eh, tímto směrem, nejenom na východ. Paní Lösing. Ja, vielen Dank, auch vielen Dank. Děkuji vám. Děkuji vám také za váš výklad. Já budu stručná. A jenom bych chtěla krátce vyjádřit to, že z pohledu naší frakce krok Evropské unie směrem bilaterální kooperační dohodě s Kubou velice vítáme a my doufáme a přejeme si, že jednání o politickém dialogu a kooperační dohodě eh, budou vedeny ve vzájemné ústě a zohlední suverenitu Kuby. Ráda bych poukázala na to, že Kuba je jedinou zemí na světě, Vůči němu už má Evropská unie takzvané společné stanovisko. Je to tedy velice specifická situace a nemá toto ve vztahu k žádné jiné zemi bez ohledu na politickou orientaci nebo stav lidských práv. Znormalizování vztahu s Kubou je něco, o je třeba usilovat a bylo by dobré, kdyby bylo možné toto společné, tento společný postoj také brzy eh, zrušit. Děkuji, Janý pan Kajsildorfer. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, s Kubou to je takový nekonečný příběh. Už jsme byli o krok dále, kolem roku 2000, pak zase eh, krok zpět. Eh, došlo k nějakému zbližování s Německem, my jsme to nebyli schopni podpořit, pak se to zase celé přerušilo. Myslím si, že na Kubě se nic zásadního nezmění, dokud bratři Kastrové nebo režim v uvozovkách budou u moci. Jistě, bude se dít různé věci, ale co se nelíbí Kubáncům, je to, když zvenčí a z nejrůznějších směrů jim někdo něco vnucuje a tvrdí, co mají dělat. Něčem jsou takové, takový hrdější než Španělé. A zajímavé je také, co říkají Argentinci a ostatní. Je to teď 50 let, eh, co došlo k vojenskému puči v Brazílii a trvalo to velice dlouho, než konzervativní kruhy to skutečně v Evropě odsoudili. Měřil se dvojím metrem, rozvíjel se průmysl, Volkswagen, Siemens, jaderná energetika, těm to bylo jedno. A i nyní měříme dvojmetrem u Číny, nevíme co dříve a u e, Kuby zase utahujeme opratě, jak jen můžeme. A u Ruska jsme opatrní. A když jde o sankce, tak první, kdo doplatí, jsou německé podniky a nejvíce po sankcích volají Španělé, Portugalci, protože je to, pokud je to, nevíde na moc peněz. Hlavní otázka zní, posuneme se skutečně dále v souvislosti s Kubou a co e, role Madura ve Venezuele, jak to ovlivní situaci na Kubě. A situace na Krymu, vzpomeňme si na rok 1962, když Ruščov chtěl instalovat e, rakety na Kubě, tak jsme byli na pokraji války, tak tato doba už je překonána. Otázka Mercosuru, Nevím, jestli se tam někdy dohodnou. A možná by bylo lepší prostě udělat smlouvu e, s těmi, kteří o to mají zájem v rámci Mercosuru a e, další by potom mohli postupně přistoupit, protože o tom, že věčně čekáme na Mercosur, o tom už diskutujeme zde dlouho a mělo by to být přínosné pro obě strany a nejenom pro jednu stranu. A také musíme ještě napravit situaci v zemědělství a těch pět vteřin vám teď věnuji do rozpravy. Děkuji vám. Děkuji všem, kteří vystoupili v debatě. Možná, že bych měl začít tím, čemu pan Tanok říkal, ten celkový přehled a potom se pokusím to postupně zúžit. Rozhodně nejsme. Já jsem. Eh, nejsem rozhodně Brit, ale když jsem eh, v Británii žil a mluvil jsem kardivským přízvukem, který už dávno nemám. Myslím, že je možné říci, když budeme úplně upřímní, že podíváme-li se na celý svět, tak státy na západní polokouli ať už na jihu, ve středu nebo na severu, pravděpodobně představují země, se kterými máme nejvíce společného. Eh, minimálně z hlediska takzvané společenské vize, tedy vize o tom, jak by společnost měla vypadat a jaké by měly být vztahy mezi jednotlivcem a státem například. Což vyplývá z historie, eh, z jazyka, kultury, ale také to vyplývá z toho pozoruhodného pokroku, eh, ke kterému tady došlo prakticky eh, ve všech zemích Jižní Ameriky. Karibská, Karibská oblast je něco jiného, ale i tady jsou velmi živé demokracie, které tady byly hned od začátku, kdy získali svou nezávislost. Vždycky tady bylo, byla touha po otevřené demokratické vládě a v tom celkovém přehledu bychom si měli uvědomit, stejně jako to dělají oni, že ještě pořád přetrvávají určité problémy s tím, jak tuto vizi společnosti konsolidovat. Čemuž já říkám přechod od formálních demokracií k Eh, trochu eh, účinnější a reprezentativnějšímu systému vládnutí. Rozhodně to znamená to, že vyhráte ve volbách a potom se děláte, co chcete. Na těch následujících pět let to rozhodně není model, který bychom tady chtěli podporovat. Ani to není určitě model, který by si přáli občané v Jižní Americe. Musíme tedy eh, spolupracovat. Máme tady řadu příležitostí a bylo by dobře, kdybychom se na tyto státy na západní eh, polokouli zaměřili. A my o tu spolupráci usilujeme, děláme to tak ambiciozně. A já doufám, že se nám přitom daří budovat důvěru v těchto zemích. Já jsem se právě teď eh, na toto zasedání vrátil z posledního zasedání dialogu o lidských právech mezi Evropskou unii a Mexikem a tady jsme urazili pořádný kus cesty v posledních několika letech. Nejprve to byla určitá skepse na té mexické straně a neochota eh, zapojit do toho občanskou společnost. A postupně jsme se dopracovali k sebekritice, k ambicioznímu programu, k různým zvídavým otázkám o nových eh, oblastech spolupráce a také tady jde o velmi aktivní podporu občanské společnosti. A to během několika let práce na tomto dialogu. Mohl bych uvést souřadu dalších příkladů. Takže si myslím, že jsme eh, v situaci, kdy můžeme skutečně o těchto otázkách efektivně diskutovat s našimi partnery eh, od severu, od Kanady až na jih po Chile. Možná, že v některých zemích to nefunguje úplně dokonale, někde to trvá, podobně jako je to s Kubou, ale jsem přesvědčen o tom, že i tady v tom celkovém kontextu můžeme a dosahujeme do, e, pokroku. Mám odpověď panu Salafrankovi mm, o nějakém jasném harmonogramu jednání. Teď e, vytváříme nějaké startovní bloky Eh, já jsem doufal, že budu schopen vám to říci, kdy to všechno začne, ale včera jsem se dozvěděl, že ty termíny, eh, eh, ve které jsem doufal, nebyly schváleny našimi kubánskými protěžky, ale čistě už jde tady o časovou dostupnost, žádné taktizování tady nejde, aspoň ne z naší strany, takže uvidíme, jestli se nám podaří postoupit až k formálnímu zahájení takových jednání, řekněme jednu za dva měsíce, s tím, že neformálně to bude probíhat eh, pořád. Ale do jaké míry se nám to podaří, uvidíme na základě té agendy, se kterou Kuba přijde. Oni si uvědomují, že tento dialog s EU bude zahrnovat obvyklá ustanovení týkající se systému vlády, demokracie, lidských práv a nešíření zbraní hromadného e, ničení. To oni potvrdili formálně, neformálně a říkají, že to pro ně nebude problém. Samozřejmě ten ďábel, jak se říká, bude v detailu, ale už jenom to, že zahajujeme tato jednání s tím, že společné, společný postoj Evropské unie ještě pořád Eh, se nerozpadl, tak nám nabízí hezkou perspektivu. Vidíme, jak dlouho to vydrží zatím ten společný postoj schválila jednohlasně rada. Může to být zase jenom jednohlasné rozhodnutí států na radě, které by o tom rozhodly, že se to změní. My jsme se i s kubánskými protižky rozhodli, že o tom budeme pokračovat Jednání s Ekvadorem je mm, jednodušší, protože víme, k jakému výsledku chceme dospět. Chceme dospět podobnému, podobné dohodě, jako máme s Peru. Takže z toho pohledu to není nové jednání, ale spíše jde o to, že Ekvador se musí um, přizpůsobit tomuto rámci, ten bude zohledňovat určité specifika, ale myslíme si, že to přizpůsobování bude relativně úzce vymezené. Nebude to země, která by se tak eh, příliš líšila, lišila od svých dvou sousedů na jih a na sever. A proto si myslím, že by se nám mělo pořažit to všechno začlenit. Investiční otázky jsou zdrojem obav. Ekvádorci si to uvědomují a v posledních měsících trochu zmírnili ta předchozí ostrá prohlášení, což nám eh, ukazuje, jak důležité je, aby EU a členské státy poskytly záruky o tom, že úroveň ochrany pro investice nebude snížena v porovnání se stávajícími bilaterálními smlouvami. A to je něco, co jsme vzali velmi vážně a dále na tom trváme v tom našem celkovém přístupu. Jednání s Merkosurem. I tady bych vám eh, strašně rád eh, uvedl konkrétní data, možná, že eh, o tom budeme vědět více po jednání obchodních vyjednavačů tento pátek, protože tam se ukáže, jestli v těch jednáních je dostatek Eh, podstaty obsahu. A určité náznaky od státu Mercosuru jsme už o tom dostali, poté co se nahromadí eh, v nějaké jedné nabídce, tak eh, se možná ta úroveň ambicí trochu sníží, ale to bude trochu výzva pro Mercosur, aby si uvědomili, že aby měli udržet tempo těho jednání s námi. S Mexikem a Chile nečekáme na TTIP. Já věřím v souběžné kroky, takže to, že jednáme s jedním partnerem, neznamená, že nemůžeme postoupit jednání s jiným partnerem. Jsou tady určité specializované eh, kompetence, které znamenají, že můžeme vyjednávat jenom s jedním partnerem, eh, ale myslím, že trvalo dlouho, než se podařilo zahájit jednání o povýšení toho vztahu, což znamená, že Eh, jsme se nedostali až tak daleko jako s Mexikem. Ta přípravná, ty přípravné práce pokračují a já si myslím, že nám to poslouží, až se dostaneme eh, k tomu jednání s Mexikem eh, důkladně a všechny strany potom, všichni účastníci těch jednání si uvědomí, do jaké míry postoupily ty přípravné práce a to by nám eh, mělo posloužit při vyjednávání té nové úrovně našeho vzájemného vztahu. A možná ještě eh, se tím vracím trošku ke Kubě, ale také k těm ostatním zemím. nejsem si jist, že mohu souhlasit s těmi, kteří říkají, že aplikujeme dvojí metr. Měli bychom se podívat na ty standardy, které chceme dosáhnout s každým partnerem eh, kdekoliv na světě. Já už jsem to říkal na úvod. že se musíme shodnout na nějakém společném pohledu na to, jak by měla vypadat společnost. Což znamená, že vzájemně jsme si nastavili tu překážku výše. Nebo laťku, chcete-li. A to je podle mě nejlepší signál, který můžeme poskytnout všem našim partnerům v tomto regionu, tedy s těmi, se kterými vyjednáváme a vedeme dialog, a s těmi, se kterými jsme ještě e, do tohoto procesu nestoupili. Víme, že jsou tady některé státy, které teď procházejí obtížným obdobím a kde nemáme žádné uzavřené dohody, jako je Venezuela, ale kde také můžeme ukázat na příkladu toho jednání s Mercosurem, jaká je úroveň těch ambicí a jaká je, jaké je měřítko, které budeme aplikovat na ty země. Takže můžeme jít na rámec těch specifických mandátů a můžeme i nadále prohlubovat eh, důvěru eh, s těmito státy. Děkuji vám. A Doufám, že si vědomujete, že se s vámi rádi v budoucnosti setkáme. Viděl jste velký zájem. Je tady řada kolegů, kteří se zajímají o tato jednání. A určitě Kuba je trochu specifický případ a uvidíme, jak to celé dopadne. Ještě jednou vám děkuji za to, že jste sem přišel. Uh, I would like to announce that uh, the next item. Já bych rád oznámil v této chvíli, že příští bod, a sice výměna názoru s panem Stefanem Manservízim, který je nově jmenovaným vedoucím delegace EU v Ankaře, bude projednáván neveřejně, takže ti z vás, kteří máte povolení zůstat, zůstaňte, ale všichni ostatní budou muset opustit sál. Takže bude chvíli trvat, než eh, veřejnost odejde, takže je to neveřejné ještě jednou. Hey. Papa. Uh, yes.